jednacího řádu. Také jsem obdržela od skupiny ALDE jmenování členů eh, výboru a delegace. Tato jmenování budou připojena k zápisu zasedání a pokud nebudou eh, do doby přijetí zápisu předloženy žádné připomínky, tak tato jmenování